je to projednání vynikající zprávy, která má 201 pozměňovacích návrhů ze strany komise, ze strany Katrin pro Poprosím tedy zpravodajku. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegům za to, že se vynasnažili se účastnit. Pokud jde o plynové spotřebiče, tak často hovoříme o kotelnách a dalších, ale to jsou různé záležitosti, jako třeba eh, domácí spotřebiče, jejich, je, jejich 470 milionů a neustále to narůstá. 30 milionů se prodá každý rok je to 40 miliard euro a obrat armatur je 1,7 miliard euro, což jsou ohromné částky. A návrh nařízení ohledně plynových spotřebičů má nahradit směrnici 2001 eh, 102 a má dojít k harmonizaci v této oblasti. Volný pohyb by měl přispět k vytvoření jednotného trhu a mělo by dojít harmonizace podmínek uvádění těchto produktů na trh. Já jsem přesvědčena, že změna na nařízení ze směrnice je v souladu s závazkem Evropského parlamentu, pokud jde o lepší právní úpravu a zjednodušení právní úpravy. Je to článek 114 smlouvy správné fungování vnitřního trhu u plynových spotřebičů. Máme zde jasná a podrobná pravidla, která se budou jednotně uplatňovat současně napříč celou Evropskou unii, zvláště pokud jde o povinné požadavky, které se budou stahovat na výrobce a ty budou platit ve všech členských státech. Je to v návaznosti na nový legislativní rámec. Je to společný rámec pro harmonizaci produktů v Evropské unii, jsou tam obecné principy a referenční hodnoty, které by se měly e, u produktů v Evropské unii uplatňovat. Řeší se tam obecné problémy, odstraňuje se, odstraňují se překážky a vytváří se souladný výklad my jsme zde měli prezentace dvou jiných složek k této eh, věci a měly by posloužit jako podkladové materiály. Členské státy v tuto chvíli nemají skoro žádnou flexibilitu, pokud jde o směrnice, ale když budou nařízení, tak jim to rovněž také ušetří peníze, pokud jde o transponování směrnice do národního právního řádu. Povede to k lepší bezpečnosti a nebude to narušovat jednotný trh. To jsou problémy, které jsme identifikovali, pak se k tomu vytvořila implementační studie. Původně se předvídalo, že by se dohled řešil prostřednictvím nového dohledového nařízení, ale to nebude včas přijato a konkrétní pravidla musí být tedy vložena do nové kapitoly 4a v tomto materiálu. Je to iniciativa, která odpovídá Single Market Act a měla by zajistit důvěru spotřebitelů v kvalitu a v dohled a ve vymáhání požadavku v rámci dohledu. Nebude to narušovat nějaký ostatní legislativu, co se týče efektivity energií a co se týče obnovitelných zdrojů. Zde se poukazuje na to, že ačkoliv jsme měli směrnice 2009, eh, existuje schoda na tom, že musíme dosáhnout určité změny, co se týče oblasti působnosti. Jde o zjednodušení právní úpravy v Evropské unii, pokud jde o armatury a plynové spotřebiče. Musíme také stávající ustanovení dovysvětlit. Já si myslím, že stávající znění. Většinu těchto problémů napravuje. Máme k tomu ještě pozměňovací návrhy, abychom mohli posílit důvěru spotřebitelů a bezpečnost spotřebitelů, abychom eh, se vyhli situacím, kdy dojde k otravám eh, oxidem uhelnatým. Tak podle směrnice 2009 platí, že Eh, armatury do toho platit neměly, ale podle zpravodajky platí, že by měly také eh, splňovat všechny požadavky, ať už je to produkt, nebo je to armatura, anebo je to její instalace. Pokud jde o instalaci, abychom se vyhli zmatkům na poli výrobců, máme za to, že je dobré, aby uh, i armatury měly značku CE a tyto změny proběhly v rámci celého změní, byly zapracovány a jak už zaznělo, bylo jich tedy spousta těch pozměňovacích návrhů, myslím, že 201 nebo 205. Máme zde také prohlášení o schodě, které bude vždycky s produktem či armaturou dodáváno. To jsou moje úvodní poznámky, paní předsedkyně, a já budu velmi ráda, pakliže eh, na základě mé předložené zprávy se eh, o to budou naši kolegové zajímat. Děkuji. Andres začne a za EPP za stínového Děkuji vám, paní předsedkyně a paní Steiler. Chtěl bych vám jménem kolegy Buzoje poděkovat za práci na této složce. Myslím si, že u této složky, a to je dojem i e, pana Buzoje, se shodneme na celé řadě věcí, což e, je dobře. Nejde jenom o to, že chceme změnit směrnici na nařízení, ale zdůrazňujeme také význam značky CE. A proto vám děkujeme za odvedenou práci. Celkově vzato je tato zpráva velmi propracovaná, zohledňují se potřeby uživatelů e, těchto zařízení, stejně jako jejich výrobců. A je také velice důležité, že tato zařízení budou fungovat bezchybně, tak, aby uživatelé těchto zařízení tato zařízení mohly provozovat i ve svých domovech. To zejména platí o otázkách emisí CO2 i CO. Pan Buzoj by eh, rád eh, vyjádřil svou podporu názorům eh, k návrhům o oxidu uhelnatém, to znamená 10, 11, 12, 25 až 29 a jsem přesvědčen, že ještě později budeme mít příležitost o těchto návrzích diskutovat. A doufejme, že diskuse budou pokračovat tak úspěšně, jak začaly. Děkuji. For the ECR, Dan Dalton. EKR eh, Dan Dalton. Děkuji, paní předsedkyně. Já se snažím zorientovat v tom návrhu. Tak prvé, za EKR Myslím, že mohu říct, že podporujeme základní balíček, pokud jde o sladění tohoto s jinou legislativou v rámci nového legislativního eh, rámce. Myslím, že to sníží zátěž a také to posílí pochopení norem. Pokud jde o rozsah a výčet těch produktů, tak eh, ten je ohromný. Jsou tam malé eh, záležitosti, které se málo kde vyskytují, až po komerčně využívané spotřebiče. Pokud jde o návrh zpravodajky, tak já myslím, že se shodujeme s těmi e, úpravami, které proběhly v rámci nového legislativního rámce a podporujeme tedy oblast působnosti. K tomu bych řekl jednu věc. Máme jednu obavu týkající se servisu, to si myslím, že je třeba zajišťovat kvalifikovaně, určitě u těch velkých zařízení, ale otázka je, jestli u těch malých spotřebičů také, jestli je tam potřeba kvalifikovaný servis, který zřejmě bude stát víc než samotný spotřebič, jako je třeba nějaký přenosný vařič potom je jednodušší tu věc vyhodit, než ji nechat opravit. A možná, že by to mohlo stát peníze spotřebiče, mohlo by docházet k plítvání, ani by to nezlepšovalo bezpečnost, takže na to musíme pamatovat. A potom co se týče eh, těch osvědčení k armaturám, tak tam se s komisí neschodujeme, protože si myslíme, že to bude zatěžující. Pokud jde o značku CE, jak říká paní zpravodajka, tam si myslím, že to musíme ještě podrobněji prostudovat. Někdy značka CE je i tam, kde to není potřeba. A my se chceme jenom ujistit o tom, že to dává smysl a že to bude snižovat náklady. Pokud jde o ten ohromný počet pozněcvých eh, návrhů, zvláště pokud jde o oxid uhelnatý, tak s tím souhlasíme, protože bezpečnost je důležitá, ale jsou zde další bezpečnostní rizika, nejenom oxid uhelnatý a ty bychom neměli ignorovat. For the ALDE group, Dieter Schoenhofer. Za ALDE. You chair and I... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já rovněž vítám eh, předložený materiál Katrin. Je to technický materiál a proto bych k tomu podala dvě otázky k těm pozměňovacím návrhům. Nejprve k tomu oxidu uhelnatému, což je pozměňovací návrh 11 a potom 129 a vlastně se to prolíná celým textem. Já souhlasím s principem samotným. Musíme zajistit, aby si toho byli spotřebiči, eh, pardon, spotřebitelé vědomi. Já bych jenom navrhovala změnit formulaci. Otrava oxidem uhelnatým, ačkoliv je to největší riziko, není jediné riziko použití doma. Neměli bychom zapomínat na jiná bezpečnostní rizika, která zde se objevují. Já si myslím, že bychom to měli tedy z toho znění vyjmout. Je to právní text, a takže si domnívám, že bychom neměli potřebovat tam odkazovat v článku 12 na to, že je to hlav, hlavní příčina um, smrtelných úrazů, když vlastně se zde uvádí zejména e, oxid uhelnatý. Já jsem neslyšela o žádných výbuších e, boilerů, ale myslím si, že by se to mělo lépe objevit v návodu pro spotřebitele, ale já s vámi souhlasím, jenom se nad tím zamýšlím, takže možná jenom si pověsme společně, jak to nejlépe do toho textu zakomponovat. Zpravodajka chtěla nahradit eh, prohlášení o schodě požadavkem na to, aby každá armatura byla označena značkou CE a aby rovněž také podléhala jednotnému standardnímu prohlášení o schodě. Mně se tenhle nápad líbí, je to o jeden papír méně, což bude dobře. Jenom si to chci u vás ověřit, paní zpravodajko. Článek 7, odstavec 5 a 6 ty se vztahují na značku CE u armatur. A plynové spotřebiče te se různí, co se týče velikosti. Jsou to opravdu přenosné vářiče, které vezmete do ruky až po obrovské, obrovská zařízení. A nevím, jestli je nutně praktické všechno označovat značkou CE. Někdy na ten obal dá, by bylo lepší dát CE značku lépe než na produkt samotný. A navíc si myslím, že jedno prohlášení by mělo v rámci jednoho balíčku stačit pro všechny součásti balíčku. Souhlasíte s tím, že je to v tom článku 7 takto, je to v souvislosti s vaším pozněcím návrhem číslo 9 a 10. Ještě krom tohoto potvrzení se zamýšlím nad eh, pozněcím návrhem 23. Potřebujeme značku C eh, na armatura, které se nemají používat eh, fyzickými osobami, ale jsou součástí vlastně jiného produktu. Je to takový polotovar, který vstupuje do dalšího produktu, který sám bude označen značkou CE, tak bych ráda slyšela odpověď na tuto otázku. Ještě bych prosím stručně prošla pozměňovací návrh 28, vzhledem k tomu, že členské státy mají vypracovat vlastní hodnocení a nastavit vlastní proces hodnocení, tak nevím, jestli musíme nutně předepisovat, jak si mají počínat. Pozměňovací návrh 25, tady je přenos informací Eh, tady je změna, druhá mi vyhovuje, u té další se nejsem jistá, ráda bych poprosila o vysvětlení. A v neposlední řadě pozněcí návrh 131, eh, já nepotřebuju si najímat někoho, kdo mi bude eh, provádět servis přenosného vařiče, to bych byla proti. A měli bychom to také navázat na uh, sesterský eh, technický materiál, který, který k tomu náleží. Doufám, že se nám to podaří. Děkuji. Děkuji a prosím Jance Nelsna. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Mám řadu otázek, je to výsostně technické a chci položit jednu otázku. Takže možná to souvisí s tím, že se v tom moc nevyznám. A chtěl jsem položit otázku z pravodajce, která mě neposlouchá, proto mlčím. Mám tedy otázku. Ne, této výsostně technické problematice moc nerozumím a proto bych se chtěl zeptat, jaká je situace u některých odvětví. Máme domácí spotřebiče a vedle toho může také se vyskytnout eh, riziko, které komplikuje používání některých přístrojů. Existuje rozdíl mezi typy plynů, která, které se používají u těchto zařízení. Chtěla komise komentovat tuto zprávu? Děkuji. Chceme vám poděkovat za zprávu. Je to opravdový příspěvek ke zdokonalení návrhu nařízení a v praxi máme jenom jedno doporučení. Pokud jde Pozměňovací návrh 121. Myslíme si, že odkaz na prováděcí akt pro zařízení představující riziko pro, by mělo být doplněn. Jinak máme pouze drobné formulační návrhy a věřím, že to budeme moci dořešit eh, později zejména u oxidu ohelnatého, aby tato část byla přeformulována tak, aby to nevypadalo, že to je pouze jediné riziko, či převládající riziko. Jinak jsme velmi potěšeni zprávou i pozměňovacími návrhy. Děkuji mnohokrát. A když dovolíte, máme byl také odkaz na spotřebitelské armatury tak armatury by měly být součástí zařízení, tedy neměly by být prodávány odděleně nebo jako doplněk zařízení. Armatura je vždy, je vždy součást zařízení. Děkuji. Děkuji. A přeje si zpravodajka závěrečné slovo. Děkuji mnohokrát za vaše příspěvky. Je to velmi užitečné. Snažili jsme se zlepšit eh, formulace a, jak řekla komise, promyslet některé otázky, které potřebují ještě eh, více jasnosti. Pokud eh, se podíváme na otázku rozsahu škály plynových spotřebičů, které do toho patří, tak se to týká zejména plynových kotlů a když jsme se dotkli oxidu uhelnatého a několik eh, akcí se konalo v parlamentu týkajících se právě eh, otravy oxidem uhelnatým a je podivuhodné, kolik umrtí, tedy ke kolika umrtím dochází stále z tohoto důvodu. Takže bychom měli podniknout tedy více kroků v tomto směru. A detektory oxidu uhelnatého by měly být všude a zatím tomu tak není. A u toho oxidu uhelnatého, tam bychom chtěli vyvinout větší tlak asi na členské státy a komisi. A vím, neříkáme, že by měly existovat povinná čidla na oxid uhelnatý, ale to, že tato otázka otrav oxidem ohlatým by měla být brána mnohem vážně. To je věc, a paní předsedkyně mě to připomněla. A e, otázka plynových vařičů v kempech, kde lidé si opékají maso na přenosných e, kamínkách, tak došlo k řadě umrtí. A i když eh, jsem nebyla předmětem lobbyingu u tedy kuchyňských zařízení, tak eh, vlastně musíme brát vážně problematiku těchto umrtí a těch, tohoto rizika. Takže já jsem se dotkla oxidu uhelnatého a pokud jde o článek 7, a to není věc, na kterou jsem byla dotázána. Pokud jde eh, jen si o ty různé plyny, a pokud jde o nové typy dodávek plynu přicházejí z obnovitelných zdrojů, tak to je výzva, které čelíme. A netýká se to tedy eh, dodávek plynu, ale spíše toho, že je třeba zajistit, aby ta zařízení byla bezpečná a když se obchoduje s těmito zařízeními v celé Evropské unii, tak je třeba zajistit bezpečnost a to je skutečně klíčové. A technické otázky se vrací k tomu, že je třeba zajistit, aby ta zařízení byla opravdu bezpečná a spotřebitelé nemuseli mít obavy z jejich používání. A Dem se to také dotknul. Vy, vy zde zmiňujete, vy, vy zmiňujete stanovisko vlády eh, při vší úctě. Základní myšlenka je nevytvářet zátěž, a reduk, ale spíše redukovat zátěž a vytvořit jeden systém v Evropě, který by zajistil, že ty výrobky budou bezpečné, zejména když hovoříme o plynu, takže podívejme se na to, jak zlepšit některé pozměňovací návrhy. A průmyslové plynové výrobky spadají do směrnice o strojích. A to je tedy v působnosti jiné směrnice. Takže tam si to musíme vyjasnit, to bude užitečné. Celkově za to je to věc technická, a myslím, že vlastně v Dánsku je to možná trochu jiné. Tam není tolik plynových spotřebičů jako jinde, ale opravdu jinde těch spotřebičů je mnoho a je třeba zajistit, aby každý spotřebič byl bezpečný. A to je věc asi pozitivní, kterou bychom měli mít možnost dělat našim občanům. Děkuji. Děkuji. Takže termín pro pozměňovací návrhy je 4.3. v pravé poledne. Projednání proběhne 24. března. Máme takové odpoledne s Catherine Styler a děkujeme všem, kteří se toho účastní dnes odpoledne. Jeden ze stínových zmizel. Ne, je tamhle. Takže přejdeme k dalšímu bodu. Což je provádění směrnice o harmonizaci některých aspektů autorských práv v informační společnosti. Projednáváme návrh stanoviska, kde navrhovatelkou je Katrin Styler a zprávu připravuje Julia Ryder z výboru Jury. Julia je zde, takže jsme rádi, že tady máme zastoupení. Předám slovo přímo Katrin a potom Stínovým a poté Julia možná něco řekne, než já jsem také stínovou, ale vy nejste na seznamu stínových, tak je třeba zajistit, že sekretariat v IMKU jste taky stínovou s zpravodajkou u vaší vlastní zprávy. Takže Katrin Steyler. Děkuji v tomto kontextu, paní předsedkyně. Pokud vím, tak taky chcete, abych informovala výbor. Eh, A, ah, máte pravdu. Na začátku našich měsíčních eh, zasedání výboru eh, máme trochu času pro informace o trialozích. A já jsem si říkala, že by bylo asi dobré mít i zpětnou vazbu od poslanců tohoto výboru nejenom z trialogu, ale i jinde. Vy jste tento výbor zastupovala v pracovní skupině o autorském právu, což je pracovní skupina e, svolaná výborem Jury. Takže nás o tom můžete informovat. My bychom z toho chtěli udělat pravidelné měsíční informace, ale tentokrát tedy eh, to řekněte teď, ale pokud by o to byl zájem, můžeme to prodiskutovat, aby se z toho stal jakýsi pravidelný bod na našem pořadu jedné. Dobrá, děkuji paní předsedkyně. Jsem ráda, že mohu prezentovat toto stanovisko k Julianině zprávě. My nejsme hlavní výbor, to je výbor Jury, Eh, a otázka autorského práva je otázka velmi důležitá. Předchozí směrnice byla z roku 2001 a tato zpráva z vlastní iniciativy, kterou píše Julia v výboru Jury, je velice důležitá na cestě za jednotným digitálním trhem v rámci daných strategií. Jako zpravodajka výboru IMCO eh, se stanoviskem k zprávě výboru Jury jsem se zabývala eh, autorským právem obecně a kontaktovala jsem různé aktéry a získávala názory jednotlivých sektorů průmyslu. Nutno konstatovat, že názory se významně liší eh, od jednoho ke druhému aktéru. Má kancelář obdržela zatím 40 odpovědí a na další se čeká. A vzhledem k tomu, že jsem omezena počtem slov, musela jsem se soustředit pouze na naléhavější otázky, které se více týkají eh, spotřebitelů a občanů. Za prvé teritorialita. Uživatelé eh, mají zakázán přístup k určitým službám na základě geografických zákazů což způsobuje eh, dodatečné právní náklady a nejasnosti. Nechci říci, že chceme jedno řešení pro všechny, naopak chceme taková řešení, která zajistí právní jistotu a umožní spotřebitelům přístup k jejich oblíbeným službám bez ohledu na to, kde jsou a kde k těm službám chtějí přistupovat. Takže Dostupnost služeb je jedna součást řešení tohoto problému. Co se týká výjimek a omezení, ráda bych požádala komisi o flexibilní a vyvážený přístup, který eh, nebude způsobovat žádné škody držitelům práv a bude plnit očekávání uživatelů. Myslím si, že je potřeba posílit aspekt vzdělávací. Vzdělávací materiál musí být k dispozici učitelům i studentům. Eh, například elektronické knihy, to je jedna z kampaní, kterou eh, již roky vedu a eh, hodlám se například u nás ve svém volebním okrsku ve Skotsku touto problematikou zabý, zabývat. E, celá řada obcí používá elektronické knihy, ale používá jiný systém pro jejich zprávu. Ve finále se ukázalo, že e, nejlepší systém používala část mého volebního okrsku, kde bychom to nečekali, Western Barlandshire což je tady trošku mimo téma, ale je to zajímavé každopádně. E, zatím jsou průkopníky v Evropě Dánsko a Německo v oblasti půjčování e, elektronických knih. A myslím si, že došlo již k uzavření relevantních dohod s příslušnými držiteli práv. Je potřeba zajistit, aby i e, veřejné knihovny byly připraveny na budoucnost. Samozřejmě v stále více digitalizovaném světě, kde, se e, lidé, kde lidé raději přistupují k informacím online, ať už v jakékoliv podobě, e, je potřeba upravit, nastavit se na novou realitu a to musí provést i knihovny, takže se budou muset digitalizovat anebo budou muset použít jiné řešení, aby se zajistilo, že lidé mají přístup k informacím, ale zároveň jsou chráněna práva držitelů práv. Dále eh, chci prosadit eh, spravedlivé odměny pro jakékoliv držitele práv, ať už to jsou autoři nebo ehm, vizuální, audiovizuální nebo jiní umělci. Eh, lidé, kteří pracují v těchto oblastech, přispívají významným způsobem ke kulturnímu dědictví EU a nelze je přehlížet. Vítám strukturovaný dialog o Licenses for Europe, který spustila komise, nicméně ten se zdá být je omezen pouze na licencování, což nemusí být vždy nejlepší řešení pro všechny otázky související s autorským právem. Těším se na další názory komise směrem za homogenější implementací těchto ustanovení napříč EU. Termín pro pozměňovací návrhy je zítra. Hlasovat se bude 26. března o tomto stanovisku. E, samozřejmě těším se na názory stínových zpravodajů. E, mluvila jsem s Julie jakožto zpravodajkou a i s ostatními stínovými zpravodaji a myslím si, že by bylo rozhodně užitečné se setkat a celou tuto problematiku společně probrat. Co se týká pracovní skupiny k autorskému právu, do které jsem byla nominována za náš výbor, eh, zatím proběhly tři schůze, možná mě Julie opravte, Ehm, myslím si, že ta poslední byla třetí. Na první schůzi byl pan Ettinger, který je zodpovědný za autorské právo, hovořil o e, stavu věci, to bylo v prosinci. Druhá schůzka e, tam byla přítomna komise a některé výběrčí společnosti. No a na té poslední schůzce ve Štrasburku byli zástupci vydavatelství, knihovnictví, knihařů, vydavatelství novin, ale já jsem bohužel musela eh, přebíhat mezi dvěma schůzemi, protože jsem stínovou zpravodajkou eh, na eh, mediaci v oblasti pojištění, takže já jsem musela přebíhat mezi dvěma místnostmi ale zatím tady se jedná spíše o stanovování situace, je tam celkem 8 europoslanců. Naštěstí výbor Jury umožnil našemu výboru, výboru pro kulturu a výboru pro průmysl být, být zastoupeny v této pracovní skupině, což je velice důležitá indikace toho, že zájem o tuto problematiku je velký, ale také toho, že naše ostatní výbory jsou také připraveny přispívat. Pokud vím, tak ten celkový harmonogram eh, potrvá až někdy do června. My se každopádně pokusíme všechna tato témata související s autorským právem a eh, právem, právě duševního vlastnictví do té doby sehnat dohromady. Eh, předsedá tomu pan Kavada, On je tuším francouz a pokud vím, tak pracovával v televizi. Takže je to skutečně fascinující skupina lidí s různými zájmy. Julie tam je z výboru Jury a eh, je vlastně klika, že tím pádem tam máme dva lidi jak z výboru Jury, tak z výboru IMKO. Zatím je velice zajímavé poslouchat ty příspěvky do diskuse, nicméně těch témat je celá řada. A já vás i nadále budu informovat. Vypadá to tak, že budeme mít schůzku asi každý měsíc, kde budou vždy přítomní různí lidé. A je to pokud chceme, aby jednotný digitální trh fungoval řádně, je to něco, co musíme zkrátka dotáhnout dobře do konce. Náš výbor je zodpovědný za vše digitální a vidíme, že je potřeba přistupovat k pojmům, jako je digitální společnost, z různých hledisek. Takže je to skutečně fascinující pracovní skupina a těším se na závěry zprávy, která pokud vím, bude vypracována přes léto, až budeme mít všechny závěry. Děkuji. Eh, velmi rychle nám bylo řečeno, že tam budeme moci poslat jenom jednoho člověka, protože prý by fyzicky neměli místo v místnosti pro víc než jednoho člověka. Je to skutečně pravda? Eh, mám-li být upřímná, tak ty místnosti, kde eh, se setkáváme, jsou skutečně dosti narvané. Ale pokud vím, tak pokud já bych nemohla být i fyzicky přítomná, tak by tam mohl přijít někdo jiný z tohoto výboru, což je důležité. Mně se zatím vždy podařilo na těch schůzkách nějakým způsobem býti. A já, pokud eh, nebudu moci na nějakou tu sůzku dorazit, paní předsedkyně, je důležité, aby tam šel alespoň někdo, aby mohl náš výbor informovat, protože ono nejde pouze o ty informace, které tam někdo prezentuje. Jde také o informace, které vám někdo takto podá. Ehm, ony ty předchozí informace z výboru jury jsou užitečné jako podklad, ale ty informace přímo od těch, od těch eh, přispívajících jsou ještě důležitější. Ještě jednou opakuji, je to fascinující práce a jsem velmi rád, že, tam, že se na, to, na této práci mohu podílet. Děkuji. Eva Parvanová je stínovou zpravodajkou za EPP. Prosím. Děkuji. Děkuji zpravodajce za velice dobře vypracované stanovisko a dobrou prezentaci. Vím, Katrin, že dnes máte skutečně napilno, protože pokud vidím správně, tak na pořadu jednání je v podstatě jenom vaše jméno. Jak jste zmínila, termíny pro toto stanovisko jsou již velmi brzy a zatím jsme neměli příležitost mít schůzku stínových zpravodajů. Nicméně můj tým vás kontaktoval, setkáme se ve Štrasburku a na to se těším. Tam budeme moci dopodrobna probrat naše návrhy. Zatím je ta spolupráce skvělá, za což děkuji. Celkově to si myslím, že to je velmi dobře vyvážené stanovisko, které se správně zaměřuje na otázky kompetence výboru IMCO. A e, což jste také zmínil, myslím, že v bodě 4, když hovoříme o autorském právu v roce 2015, měli bychom cílit na systém, který bude propagovat eh, fungující systém tvůrců, autorů, zprostředkovatelů, poskytovatelů služeb a koncových uživatelů. Za tímto účelem jsem uspořádala celou řadu schůzek eh, i s panem Oettingerem a jeho týmem, tak abych lépe pochopila toto téma a abychom zajistili, že budeme zaujímat vyvážený přístup. Jak jste říkala, termín je pro návrhy zítra ve 12. Já jsem to konzultovala s kolegy. Pokusíme se zajistit, abychom všechny ty návrhy podali včas snad ještě dnes odpoledne. Ale teď konkrétně. Ráda bych zaprvé zmínila, že míti kompletní modernizaci systému autorského práva v Unii vyžaduje aktualizaci e, směrnice o elektronickém obchodování z roku 2000. Máme tam pár článků od 12 do 15, které hovoří o vytvoření takzvaných safe harbors, bezpečných přístavů pro poskytovatele internetových služeb a já bych ráda komisi navrhla, aby zvážila aktualizaci této směrnice to je něco, co zmíníme ve svých pozměňovacích návrzích. Pak eh, téma porušování autorských práv, myslím si, že toto můžeme dále zdůraznit eh, v našem stanovisku, abychom zajistili, že tvůrci a vynálezci zajistí dostatečné, dostatečnou návratnost jejich online obsahu a rovněž si myslím, že je potřeba bojovat proti porušování autorských práv Evropské unii. Rovněž si myslím, že zrušení teritoriálních restrikcí autorského práva je něco, co bychom měli vyřešit tak, abychom zajistili plně fungující digitální jednotný trh v Evropě a abychom dále podporovali elektronické obchodování napříč Evropou. Rovněž si myslím, že pakliže hovoříme o autorském právu, může být trošku zavádějící, když používáme pojem flexibilní, protože chceme mít přísnější pravidla v, obraz, v oblasti autorského práva, a konec konců i komisař Ettinger říkal, že návrh komise by v podstatě měl být spíše ve formě nařízení spíš než směrnice. Takže hovoříme-li o vyváženém rámci, asi bych upřednostňovala frázi vyšší úroveň harmonizace. Co se týká bodu 11, interoperabilita softwaru, ráda bych, aby toto znění bylo napojeno na zákon o hospodářské soutěži. Myslím si, že zdravá hospodářská soutěž a ochrana duševního vlastnictví je naprosto zásadní pro další biznis v této oblasti. Dále bych ráda uvedla, že k autorskému právu se chci, při, chci přistupovat z různých úhlů a těším se na další spolupráci, ale jak říkám, zatím ta spolupráce je vynikající a doufejme, že to bude pokračovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dan Dalton. Děkuji, paní předsedkyně za EKR. I my jsme spokojeni s tím návrhem. Myslíme si, že to je velmi dobré stanovisko. Těšíme se, že s vámi budeme na to spolupracovat. Děkuji Julie za zprávu, kterou předložila k zprávě v Jury. Je to velmi dobrá zpráva, děkuji a těším se na spolupráci. Za mě bych řekl, že odstavec 6 je klíčový v tomto stanovisku, pokud jde o teritoriální roztřištěnost. A konkrétní příklad za současnosti je ten, že v tuto chvíli probíhá velké sportovní utkání, co se týče eh, globálního posluchačstva, kriket. A asi málo lidí z různých důvodů bude vědět, eh, co to znamená, ale ta práva nejsou v Belgii. A já jsem si zakoupil ve Spojeném království přístup, nemůžu sledovat největší sportovní utkání. Já jsem občan EU, který zaplatil společnosti v EU, aby mohl utkání sledovat a nemůže, což je zásadní problém. A není to jenom o kriketu, není to jenom o sportu, je to o hudbě, filmech a dalších záležitostech, takže se tomu musíme věnovat. Nenutně musíme mít jednotná evropská práva, která by se prodávala najednou, protože to by působilo další potíže, ale je zde potíž v tom, že je určitá událost a to zboží jako takové není k dispozici v daném členském státě a bylo, mělo by být možné u služeb si to přenést do jiného členského státu. Takže se těším na spolupráci v této oblasti. Další připomínka z mé strany se týká vymáhání. Není toho mnoho k vymáhání, nesmíme to uspěchat, pokud jde o předkládání návrhu, ale myslím si, že bychom měli znovu prostudovat, jak v tuto chvíli vymáhání předpisů v jednotlivých členských státech vypadá a potom bychom měli teprve předložit nové náměty. Celkově však říkám, že se těším na spolupráce. Děkuji. Možná, že si ještě promluvíme o kriketu v budoucnu. To máte pravdu, Vicky. Já si pamatuji eh, v Austrálii eh, světový šampionát, kdy Pákistán vyhrál a sledoval jsem to. Potom jsem zjistil, že to v Bruselu sledovat nemůžu. A kreke taky nemůžu sledovat, což je hrozné. Uh, já doufám, že najdeme řešení v Evropském parlamentu, aby kriket byl k dispozici ve všech jazycích. Je to vynikající sport, navíc největší na světě. Ale teď vážně. Vážení kolegové, modernizace pravidel k autorským právům je jedno z nejdiskutovanějších témat v současnosti. Já se nedovedu představit vytváření digitálního jednotného trhu bez reformy autorského práva. Tady opravdu potřebujeme reformu, i když slovo reforma nemáme rádi. Evropská unie musí řešit a reagovat na technologický rozvoj, aby byla konkurenceschopná v oblasti autorských práv. Potřebujeme eh, rozsáhlejší harmonizace na úrovni Evropské unie, aby národní členské státy nečelili omezením co se týče produktů a co se týče služeb nebo co se týče duševního vlastnictví. Já si myslím, že musíme pamatovat na přeshraniční přístup, co se týče služeb pro spotřebitele, potřebujeme interoperabilitu, to je takové dlouhé, těžké slovo, aby fungovala zařízení v různých státech. Také eh, členství a předplatné, aby fungovalo v různých členských státech. Ano, mohou tam existovat různé výjimky, ale abychom měli digitální jednotný trh, tak musíme pamatovat na technologické změny a vývoj a vůbec celý fenomén digitálního věku. Možná bychom se mohli zamyslet nad nějakými výjimkami pro určitá odvětví. Vy jste mi to tady takhle hezky sepsali, formulace jsou v pořádku, ale když mluvíme o výjimkách, tak musíme vý... hovořit o autorském právu a o možnosti podnětu k vytváření nových produktů, nových služeb. Nesmíme však eh, brzdit inovace v daných odvětvích. Paní Stichle volá po systému půjčování elektronických knih a já bych rád, aby se k tomu zpravodajka vyjádřila. To by bylo skvělé mít to všude, tuhle možnost. Jinak vítám a tento návrh a myslím, že to je dobrý základ pro další diskuzi. Děkuji. Děkuji, Julia Vejda. Děkuji prvé řadě děkuji zpravodajce paní Styler za vynikající spolupráci, eh, že jsme tak dobře spolupracovali a navíc jsme dodrželi ten náročný harmonogram a byli jsme schopni se vyjadřovat k tomu, co předkládá Evropská komise. Já myslím, že to stanovisko přináší docela prospěšné další doplňky a já budu ráda, když se to ještě doplní do mé zprávy v výboru Jury. A měli bychom také poukázat na důležitost, kterou tomuto tématu přikládá komise. Je to jedna z hlavních priorit digitální jednotný trh. A já myslím, že je důležité, že stanovisko poukazuje na digitální sdílení děl. A já myslím, že nadešel čas, aby došlo k aktualizaci a novelizaci předpisů k autorskému právu. To, ta směrnice je 14 let stará. Také se zde poukazuje na roztříštěnost trhu, že jsou zde různé autorskoprávní úpravy a Myslím, že na tohle by se v tom stanovisku mělo možná poukázat ještě důrazněji. Je to na výboru IMCO, je to dobré pro spotřebitele a myslím si, že by bylo dobré poukázat na to, že konzultace loni s komisí zaznamenala asi tisíc podnětů od občanů na téma autorského práva. Hlavní obava občanů byla v tom smyslu, a to je vlastně téma i naše diskusí, která se neustále šíří, je to blokování služeb na různých územích. Je to v této zprávě uvedeno, což myslím, že je dobré, ale myslím si, že bychom na to měli klást větší důraz. Jak je to poškozující pro digitální trh? Jak je to poškozující pro vůbec evropskou myšlenku? Uh, kdy směrnice z roku 2001 naprosto explicitně řekla, že je potřeba realizovat všechny čtyři svobody v rámci Evropské unie. A situace v tuto chvíli je taková, že lidé chtějí zaplatit za díla na internetu, ale nemohou. Třeba kvůli tomu, kde aktuálně bydlí. A já myslím, že těmto bychom to měli zjednodušit a měli bychom eh, zjednodušit to i společnostem, protože poptávka existuje. Společnosti chtějí v rámci Evropské unie nabízet tyto služby, ale potýkají se s ohromnou byrokracií. Ne proto, že by ochrana autorského práva byla tak eh, výrazná, ale protože je právní úprava na poli autorského práva tak roztříštěna a jiná v každé zemi. A máme zde problém přestěhovalců, kteří se stěhují z jedné země do druhé, nemohou tedy udržovat kontakt s kulturou, se s, svým jazykem a nakonec si pořídí eh, satelit ale myslím, že tohle blokování právě narušuje kulturní výměnu, kulturní diverzitu a proto se tomu musíme vážně věnovat. Před dvěma lety lidé protestovali proti smlouvě akta a já jsem zaznamenala řadu mladých lidí, kteří měli v ruce transparenty. Tohle video není k dispozici ve vaší zemi. To ale nemá co dělat se smlouvou akta, jenom to poukazuje na to, jak to lidem působí potíže a jak to lidem otravuje život v Evropě. A to samé platí o autorskoprávní úpravě. Řada lidí, zvláště mladých lidí, se aktivně zajímá o to, jestli Evropská unie nemůže učinit víc, aby mohli lidé komunikovat jednodušeji s lidmi z jiné členské země. A to blokování teritoriální opravdu vadí lidem eh, v terénu a je naší odpovědností, když se máme zajímat o spotřebitele, tento problém napravit. A samozřejmě už dlouho podporujeme myšlenku digitálního jednotného trhu a já se domnívám, že stanovisko by bylo ještě lepší, kdyby tam byla čísla. Třeba zprávy z mimo Evropy, třeba možnosti pracovních příležitostí, které by se objevily, pokud by se provedla reforma autorskoprávní úpravy a naplnily myšlenky digitálního trhu. Já tato čísla bych uvítala, aby si lidé mohli udělat představu a potom po přečtení si ověřit, že tato čísla jsou z nezávislých akademických zdrojů. Také se zde hovoří o e, směrnici o kolektivní zprávě práv. Já myslím, že to je velmi důležitý předpis, ale ještě bych k tomu dodala, do toho stanoviska bych doplnila, že tato směrnice nebyla samým závěrem reformy autorskoprávní úpravy, spíše to byl začátek našeho úsilí a je potřeba učinit více kroků. Ono to tam implicitně trošku zní, když říkáme, že vítáme plán komise, ale myslím, že bychom to měli říci ještě přesněji. Ještě mám zde jednu věc k tomuto návrhu. Zde se hovoří o licencích pro Evropu, ale neuvádí se zde, že dialog mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty nedospěl v nějaké konsensuální řešení. To znamená, že tam byly veřejné knihovny, byly tam instituce Eh, eh, památek a dědictví a další ústavy, které ten eh, dialog o licencích ponechaly tam, kde se zasekl, jelikož nebylo možné postoupit dále. Samozřejmě, že ty licence nevyřeší všechny problémy, ale myslím si, že třeba uh, to elektronické půjčování by to mohlo částečně vyřešit a bylo by dobré, kdybychom tomu věnovali pozornost. A je dobře, že věnujete pozornost tomu, aby mohly knihovny v budoucnu půjčovat e-knihy. Já bych k tomu ještě chtěla doplnit, že by tam měla být zaručena výjimka. Měli bychom se zaměřit na to, jak se eh, vůbec to fyzické půjčování knih řeší, jak je to uchopeno, jak se za to platí a mohli bychom se poučit z toho modelu půjčování skutečných knih a tento model použít a aplikovat v oblasti elektronických knih. Jsou mladí lidé, kteří vyrůstají na internetu, máme úspory, knihovny jsou otevřeny po krátkou dobu v průběhu dne, takže ty e-knihy by mohly být v digitálním věku opravdovým řešením. A potom interoperabilita softwaru, to si myslím, že je velmi důležité a souhlasím s kolegyní Evou Palmovou, že interoperabilita je důležitá z hlediska konkurenceschopnosti, abychom zajistili, že nově vzniklé podniky se mohou uplatnit na trhu a být konkurenceschopné. Třeba když si koupím spoustu elektronických knih, tak to mohou všechno, doufejme, přenést na nové zařízení, protože pokud by to nefungovalo, tak bychom zase se potýkali s problémem vzniku monopolů. Kolega Dalton hovořil o odůvodnění o e, důvodové zprávě, kterou jsem k tomu připravila, já s tím souhlasím. Mm, pokud e, ji všichni máte, tak jsem ráda, pokud ne, mám zde kopie, jsou tam dokonce příklady a také jsou tam výňatky z mé zprávy z výboru Jury, abych vám nastínila další podkladové informace a problémy, které se zde vyskytují. Chtěla jsem tím tu zprávu jakoby zaštítit a podložit. Já vám mnohokrát děkuji a doufám, že se nám podaří dosáhnout vyváženého výsledku. Děkuji paní předsedkyně. Jak víte, jsem členkou výboru juri a my jsme měli možnost projednávat tuto zprávu včera. Ale dnes jde o stanovisko Katrin a taky chci nejdříve poděkovat za její práci a její stanovisko, které nám dnes představuje. A chtěla jsem jí sdělit tři poznámky, které určitě probereme také v rámci našich diskusí před hlasováním. Zdá se mi, že u odstavce 3 je připomenutí vlastně účelu autorského práva. Prvotní cíl je umožnit umělcům, aby žili ze své práce, ze svého díla. A to je to nejmenší, co jim můžeme poskytnout. Takže v tomto směru je třeba uvést vlastně skutečný cíl autorských práv. Odstavec 4. Zde je zmíněn vývoj v oblasti příjmu umělců u kulturního a tvůrčího odvětví. A podle mého názoru to, co odůvodňuje spochybňování současné podoby autorského práva, jsou změny vyvolané digitálním zpracováním děl a hodnotový řetězec, který je stále více v rukou internetu, spíše než v rukou tvůrců. A jako výbor IMKO bychom měli jít ještě dále, co se týče zpracování tohoto tématu a zjistit, eh, jaké nástroje máme. A autorské právo je základní nástroj, který umožňuje zachovat rovnováhu v tom hodnotovém řetězci a zajistit, aby část tedy té hodnoty se skutečně vracela umělcům a tvůrcům. O jedné věci se hojně hovořilo, ale občas to vyvolává zmatek. Tedy územní princip a přenositelnost. Je mi líto, že pan Dalton se nemůže dělat na kriket a na světový pohár, ale jednotliví operátoři by se měli zajistit o přenos, měli zajistit přenos práv, protože pokud jste uhradili poplatek za práva, tak to, že jste dočasně mimo zemi pobytu, by nemělo bránit, abyste se dívali na ten obsah. A, a pokud je o strukturování trhu, tak eh, princip územnosti má velký význam. Představte si trh, kde bychom nutili eh, vlastně celoevropské licence a kde by bylo nutné vysílat pro celou Evropu. A já neznám žádného eh, operátora, kde, která, který by uvedl na trh nějaké dílo s celoevropskou platností. Trh je strukturovaný, protože je možné dnes získat eh, například v oblasti hudby eh, tyto celoevropské licence. Ale Netflix vyvolává velké obavy, protože ti budou schopni u konkrétních produktů, které mají celosvětové publikum, tak tam je možné vyvolat celoevropskou licenci. A u děl, která odrážejí eh, evropskou diverzitu, tak eh, celoevropská licence, to by vedlo určitě k ochuzení kulturní tvorby v Evropě. Takže skutečně žádám členy tohoto výboru, aby dobře zvážili z hlediska evropské diverzity jejich rozhodování. Děkuji paní předsedkyně, děkuji Katrin. Catherine Styler, Děkuji. Já bych chtěla poděkovat Catherine Styler za skvělý návrh. Eh, jsem velmi ráda, že vypracovala takto vyvážený dokument, který zohledňuje jednotlivé zájmy a není jednostranný. Pro mě jsou důležité hlavně dvě věci. Jednak téma licencí jako součásti systému autorského práva. Myslím si, že ta teritorialita v právním systému není problém. Je samozřejmě těžké dostat celoevropskou licenci pro nějaký produkt. Takže možná bychom měli zapracovat spíše na licenčním systému. Myslím si, že ta eh, otázka práva k dílům není něco, co potřebuje reformu, ale je otázka, jak s ní budeme zacházet v evropském kontextu, celoevropském kontextu. Samozřejmě, když si v jedné zemi zaplatíte eh, nějakou službu, která je vázána na vás, tak byste k ní měli mít přístup i v jiné zemi. Ale otázka je, co s tím, když si koupíte nějakou licenci na streamovací službu nebo rádiovou službu nebo nic takového, takového máte také celoevropskou licenci nebo ne? Já nevím. Například v Německu v malých pekárnách si můžete koupit finský chleba. Proč třeba tady to koupit nelze? Musím jít za komisí a říct jim, koukejte zařídit, aby tento chleba byl i u mě doma v supermarketu. Máme zkrátka různé produkty a různé trhy. Máme produkt, máme produkty, které nejsou rozšiřitelné na celou Unii a naopak produkty, které jsou sektorově specifické, eh, dejme tomu že se asi tady nikdo nebude chtít koukat na finskou nebo estonskou televizní stanici, která neposkytuje titel, titulky. Zkrátka mi tomu nerozuměl. Takže samozřejmě eh, každý producent zboží si může rozhodnout, kde bude své zboží nabízet. Na druhou stranu já jako držitelka práv musím mít možnost v transparentním systému svá díla rozšiřovat těm lidem, kteří o ně mají zájem. Ať už jsou to umělecká díla, nebo knihy, nebo hudba, nebo filmy. Zkrátka, lidem by měli mít možnost si koupit celoevropskou licenci a na tom musíme zapracovat. Abychom měli flexibilnější systém licencování, který usnadní vytváření evropských licencí aby to nebyl zkrátka princip vytržený z kontextu. No a za druhé bych chtěla hovořit o tématu, až ho najdu, vyrovnání, vyvážení jednotlivých zájmů. Máme zde samozřejmě velký problém v tom, že to, co nemáme, to, to, to, co máme v sektorově specifických nařízeních pro analogový e, systém, nemůžeme jenom překopírovat do digitálního trhu, protože ty dva trhy vypadají úplně jinak. Není možné srovnávat jablka a hrušky a přenášet to jedna ku jedné. Je potřeba i pro autory, i pro vlastníky práv zajistit spravedlivý přenos práv. Konec konců my jsme e, sice výbor pro ochranu spotřebitelů, ale i kreativci, producenti e, těchto děl musí spadat do našeho pole působnosti lidí, které chráníme. Takže je potřeba dívat se na všechny strany, to znamená na ty, kteří díla vyrábějí, kteří je distribuují a spotřebovávají. To znamená, musíme sledovat celý ten řetězec a hledat v něm rovnováhu. Tož bude obtížné, protože zájmy těchto skupin se často značně liší. Já bych si snad přála, abychom to mohli eh, vyřešit, eh, abychom mohli zhodnotit, kolik autorů zastupuje těch 9 tisíc subjektů, které reagovaly na tu výzvu komise. Je potřeba mít co největší zastoupení eh, celého sektoru, nejenom spotřebitelů. Myslím, že paní Styler se toto poměrně dobře podařilo a doufejme, že výbor Juli přejme co nejvíce nápadů z jejího stanoviska. Děkuji. Kaja Kalas. Kaja Kalas. Děkuji. Já bych chtěla dodat několik eh, bodů k tomu, co řekl kolega Antunas. Spravodajka říká, že eh, autorské právo sehrává úlohu pro konkurenceschopnost a inovace, ale jenom několik slov, pokud se tak děje pouze v tom, že podporuje eh, kreativitu a nástup nových modelů podnikání pro držitele práv, v současnosti eh, různorodost práv eh, vlastně stěžuje přístup k eh, různým dílům v Evropě, jak kolegové podotkli. A také zde nejsou rovné podmínky pro jednotlivé subjekty, co se týče vynucování práva. A postupy jsou velmi odlišné v jednotlivých členských státech. A otázka vynucování práva znamená, že ten zákon není jednoznačný a výjimky se značně liší v jednotlivých zemích a příslušná omezení. A v digitálním prostředí to vyvolává zásadní překážka. Je to zdroj právní nejistoty eh, pro poskytovatele uložišť eh, v cloudu, pro různé další aplikace a například pro elektronické vzdělávání. A proto, aby byla větší transparentnost eh, u poplatku za práva a kolik platí a komu platí, v neposlední řadě je eh, třeba, aby jádrem reformy bylo pochopení jednotlivých typů chování. Je to klíčem pro úspěšnost podnikatelských postupů, ale také pro vynucování. A například eh, hudební streaming vedl k, ke snížení zneužívání práv a piráctví a děkuji vám. Děkuji. Já bych chtěla také, pokud možno, poskytnout několik komentářů. To je téma, ke kterému se chtělo vyjádřit mnoho různých organizací a proto je správné, že se tím zabýváme. Děkujeme Katrin a jako výbor bychom se měli líp, lépe dělit o informace. Takže snažíme se e, nalézt způsob, jak sdílet tyto informace mezi námi. Je jasné, že autorské právo má být připraveno pro digitální věk a je třeba pamatovat na to, že jedna z výhod Evropy je obrovská kulturní diverzita a kulturní odvětví, které poskytuje velký přínos a proto je třeba, aby režim dával v oblasti autorského práva na vybranou a podporoval právě tuto diverzitu a abychom i nadále měli tento tvůrčí sektor, který bude vzkvétat. A je třeba, aby režimy skutečně nebyly zube. Je třeba zdůraznit toto z hlediska vynucování práva i v té zprávě. Já jsem naslouchala obavám z úst řady členů, že jediný tedy právní titul tedy by neměl být zázračným všelékem a autorské právo se vyvinulo různě v jednotlivých členských státech po řadu let a existují i různé právní tradice. A nejsem si eh, eh, jistá, zda jednotné autorské právo by bylo takovým řešením. Avšak je to určitě eh, je to určitě souvislost s přenositelností práv, co se týče obsahu a světový pohár v kriketu je skvělým příkladem z tohoto hlediska. A celá řada dalších otázek vyžaduje různá řešení. Příklad kriketu je příklad obsahu, který není dostupný v jedné zemi, ale je dostupný v zemi jiné. A Zdá se rozumné, že osoba, která se na to nemůže dívat v Belgii, by měla mít možnost se na to dívat ve vlastním členském státu. To je jedna věc. Druhá věc je, zda potřeba říci, aby bylo vše nabízeno celoevropsky, na základě celoevropské licence. A já nejsem přesvědčena, že to je nezbytné. Včera nám Timmermans, pan Timmermans říkal, že by se chtěl dívat na fotbal ve všech 28 členských státech. Ale nejsem, si přes, nejsem přesvědčena, že všech 500 milionů občanů tolik cestuje že by měli tento požadavek se na všechno dívat všude. Tedy tradiční, jako tradiční vnitřní trh my, my nezabavujeme na hranicích tedy zboží a výrobky. Ale pokud existuje licence například na vozidlo, tak tam může být omezení při překročení hranice. A spotřebitelé by měli mít jasno, co si vlastně kupují. Kupují si balíček, který bude fungovat v jedné zemi, nebo si kupují balíček, který bude fungovat ve všech 28 členských státech. A když stahujete eh, elektronickou knihu a odejdete na prázdniny, tak si myslíte, že si tu knižku přečtete a najednou zjistíte, že to nejde. Takže tady potřebujeme transparentnost, co se týče přístupu. A asi bychom měli eh, více eh, vědět o přenositelnosti autorských práv. Pokud je o výjimky z autorského práva, hovořili jsme o knihovnách a já eh, nesouhlasím s vaší definicí, eh, že neoficiální vzdělání by mělo mít výchovu, protože právně je možné definovat celou řadu věcí jako eh, neformální výchovu. A tam je třeba postupovat obezřetně a jsem se hodně zabývala uh, vlastně volným přístupem a poskytnout výjimky k autorskému právu by nemělo být eh, záminkou pro diskusi o volném přístupu. Existují výjimky, měly by existovat výjimky pro data mining a vzdělávání a výzkum, ale musí to být vždy konkrétně vymezeno. Já bych také řekla, že by stalo za to zmínit dostupnost pro různé formy postižení, audioknihy, věč, knihy ve větším formátu tisku s většími písmeny, takže tam by měla být zajištěna dostupnost také a v tomto smyslu vlastně něco navrhnu. A myslím, že je tu obrovský objem velmi zajímavé práce. Děkujeme za tuto práci. Ten skotský příklad elektronických knih, tím se budeme všichni zabývat. A je to jenom příklad toho, proč je nám lépe společně. A také tedy navrhnu na, poslední své návrhy, co se týče vynocování, přenositelnosti, různých druhů přenositelnosti a zajistit, že výjimky jsou vy, vymezené a úzké a také zajistit že tvůrci mohou být eh, adekvátně hodnoceni za to, co dělají, protože zde skutečně hrozí, že to může být na úkor tedy diverzity, které si vážíme. Děkuji. Komise, prosím. Nechce komise, tak Catherine. I just thought the commission over Já, já jsem eh, myslela, že bude komise vystupovat. Kdybyste chtěli, tak můžete v prvé řadě je velmi zajímavé, že ten kriket tady dominuje celé diskuzi. Vicky hovořila ale o e-books a o knihovnách a byl to někdo, kdo byl specialista v oblasti informačních technologií. A nakonec se mu to podařilo zprovoznit tu knihovnu v jiném uh, okrsku, ale je to ta přístupnost, o které hovořila Vicky. Jsou to lidé, kteří jsou doma často, to má pravdu uh, Vicky, že potřebují určité prostředky, jak se dostat ke knihám v nějakém formátu, který jim vzhledem k jejich postižení vyhovuje. Je to stejně tak i o webových stránkách. Já jsem dneska dostala připomínky k mé vlastní webové stránce. Tam jsou dvě věci, které by mohly být přístupnější, takže ti, kteří jsou nějak zrakově postižení, by se k tomu měli dostat úplně stejně. A pokud chcete si otestovat svoji webovou stránku v tomto smyslu, tak se obraťte prosím na můj kancelář, protože vám to povíme. Co se týče vymáhání, tak já jsem byla omezená v tom, kolik jsem toho tam mohla zakomponovat, ale myslím, že dnešní odpoledne opravdu pomohlo, protože máme jasno, uh, ačkoliv lhůta je na pozměňovací návrhy velmi krátká. Myslím, že je velmi dobré, že si to takhle dohromady povíme a budeme schopni to dát dohromady. Julia na tom bude pracovat i v souvislosti s prací ve výboru Jury. Alespoň začali jsme úvahy na toto téma. Některá témata se teprve teď otevřela, což si myslím, že je velmi důležité. A nakonec se dostaneme i k vymáhání eh, v Eh, práv duševního vlastnictví, což je další věc. Já vám mnohokrát děkuji. Ráda jsem s vámi pracovala a těším se na pozdějací návrhy. A těším se i na hlasování, to 26. března, myslím. Děkuji, paní předsedkyně. A lhůta je pro předkládání pozdějacích návrhů je zítra, takže dneska večer vás čeká dlouhé psaní není k tomu autorská, autorskoprávní ochrana. Julio, Julio, potom bychom se mohli ještě v rámci návazné debaty spojit. Další zpráva, ta je další strojice zpráv Katrin. Je to vymáhání práv duševního vlastnictví, akční plán a je to opět zpráva Jury Pavel Svoboda byl zpravodajem. Děkuji, paní předsedkyně. 1. července 2014 komise přijala akční plán k vymáhání práv duševního vlastnictví. Říkalo se tomu akční plán, který se soustředí na boj proti činnostem, které porušují práva duševního vlastnictví v komerčním rozsahu a omezují tím výnosy. Chtěli jsme pracovat na konkrétních krocích a já jsem byla pravodajkou, spolupracovala jsem s Jury, pan Svoboda byl předsedou a zpravodaj byl i za eh, výbor Jury. Neměli bychom podceňovat toto téma, protože proběhla studie, která ukázala, že 39 celkové hospodářské činnosti je v Evropské unii, což je 4,7 trilionů euro každý rok, se vytvoří díky těm odvětvím, které jsou náročné na práva eh, duševního vlastnictví. Je to 37 veškeré zaměstnanosti v Evropské unii. Ta je navázána na tato odvětví, takže porušení práv tohoto typu ovlivňuje různá odvětví a nemůžeme to omezit jenom na jeden jediný produkt nebo jeden jediný sektor. Jsou to sektory, jako je elektronické zařízení, lékařská zařízení, nelegální software, padělání, eh, vozů, které potom můžou nefungovat, dokonce mohou poškodit spotřebitele to takže i smrtelně. Proto já opravdu vítám tento návrh, který má přejmout přístup těch, kteří eh, zastávají toto stanovisko. Vítám angažovanost členských států, co se týče procesu a konzultací. Chceme pracovat na nejlepších postupech, na koordinaci přeshraniční spolupráce a jsem ráda, že byla ustavená expertní skupina, která má tuto komunikaci podnítit. Také se těším na informace o iniciativách členských států, pokud jde o vymáhání práv duševního vlastnictví v 28 členských státech a také vítám eh, zelenou knihu, která se má objevit na základě těchto postupů, která by měla zohledňovat eh, financované projekty malých a středních podniků v členských státech. A já chci poukázat na zadávání veřejných zakázek a dodržování práv eh, duševního vlastnictví. To je velmi důležité a komise chtěla vytvořit takový návod na to, jak to mají zadavatelé veřejných zakázek eh, řešit. Je to celý dodavatelský řetězec, takže vítáme konzultace napříč tímto řetězcem. Takový plán byl hned od počátku a měl by se dostat do výroční zprávy. Je, říká se tomu ekonomika práv duševního vlastnictví a já doufám, že Evropský parlament alespoň dostane výroční aktuální informace. Také zde máme informace od OUHEM, myslím, že bychom se tomu měli více věnovat v našem výboru. Vím, že je zde několik členů, kteří poslanci této sněmovny, kteří eh, v této oblasti již spolupracují. Vy jste v té skupině, Julie? Já myslím, že jsou to většinou lidé za jury, kteří se toho účastní. Je to hodně proto, že OHEM eh, navazuje i na naše práce a proto by bylo dobré, kdyby někdo z našeho výboru s nimi spolupracoval a mohli jsme takhle navázat eh, spolupráci. Prostřednictvím této platformy pracovní skupiny bylo by i dobré podniknout jakousi návštěvu tam, abychom tu spolupráci navázali. Myslím, že jak říkala Vicky, pracovní skupina pro autorskoprávní úpravu by byla velmi užitečná, i kdyby zasedala jenom jednou za rok a dorazila na jednání výboru Jury nebo k nám. Myslím, že bychom všichni byli velmi nadšeni a že by to pomohlo. Je zde několik otázek mé zprávě a já jsem ráda, že k tomu máme doplňující připomínky komise. Některé ty body jsou velmi užitečné. Takže lhůta je zítra na předložení pozměňovacích návrhů a hlasovat se bude 26. března. Já děkuji paní předsedkyni a děkuji kolegům. Děkuji. Sabine Vehe za EPP. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat za skvělý návrh Catherine Styler. Myslím si, že velmi dobře zpracovala akční plán EU a stanovila naši pozici. Ráda bych podpořila to, co tady zaznělo o tom, že bychom my ve výboru dostávali jednou ročně zprávu od OHEMu, který má také kancelář zde v Bruselu, takže by neměl být tak velký problém, aby i pro nás poskytli určitou zprávu, alespoň jednou ročně, to by bylo velice důležité. Máme něco podobného u výboru pro kulturu protože vymáhání eh, duševního vlastnictví, duševního práva je důležité i tam. Nechceme být informováni pouze nepřímo prostřednictvím členů výboru Jury, chceme mít informace přímo z OHM. Ve výboru pro kulturu jsme se rozhodli, že budeme žádat pravidelné zprávy od OHEMu. Takže v této otázce máte naši plnou podporu. Jménem EPP předložím asi jenom málo pozměňovacích návrhů. Eh, myslím si, že do značné míry bylo všechno pokryto a vyřešeno. Určitá drobná rozvedení zde jsou, například v odstavci 5 bych si přála, abychom výrazně apelovali na to, že pro malé a střední podniky potřebujeme jasné implementační struktury pro vynucování jejich intelektuálních práv. Eh, ono zejména pro malé podniky je velmi složité vymoci si vlastní právo. Myslím si, že zde potřebujeme jasnější struktury pro malé a střední podniky, a to zejména v kreativním sektoru, ale i v sektorech inovace. E, všude tam se setkáváme s malými a středními podniky a je jasné, že potřebujeme silnější právo tvůrců, abychom mohli prosazovat nové myšlenky a kreativnější e, ideje. Pakliže nemohu vyžít z toho, co jsem vynalezla nebo vytvořila, tak nebudu nic vynalézat, bude z toho mé hobby a profesionalita je pryč. No a pokud my jako Evropská unie chceme i nadále být předjezdcem v této oblasti a chceme být výrazně kreativní a inovativní trh, tak s tím musíme něco dělat. A já si myslím, že ta uvedená opatření i ze strany komise jsou dosti obsáhlá a e, ta doplnění v stanovisku paní Styler je jenom e, dokreslují a já je plně podporuji. Děkuji. Děkuji. Den zastupuje Anulin, takže prosím. Děkuji za EKR. Pokud chceme znalostní ekonomiku, tak potřebujeme chránit eh, práva duševního vlastnictví, jinak totiž se hodnota ztrácí na úkor podniku a vy jste to právě vysvětlila, jak je to hodnotné pro evropskou ekonomiku. Je to naprosto zásadní, zásadní pro tvořivý sektor, pro naše práce na vnitřním trhu. Pokud jde o práci, která, kterou předpokládá komise, tak eh, zde je to hodně, co mm, je podle našeho názoru dobré, pozitivní, můžeme se s tím stotožnit. Zase se vracíme k otázce vymáhání. Myslím, že to je jedno problematické téma. My se všichni shodujeme v tom, že se musíme zaměřit na komerční rozsah. Měli bychom jak se zacílet na ty, kteří podnikají takové kroky ve velkém komerčním rozsahu a vydělávají na tom značné zisky. Není to o někom, kdo omylem něco stáhnu. A ještě se vrátím k tomu, co jsem říkal ohledně předchozí zprávy. Nechceme, aby komise něco uspěchala. Jsou zde dobrovolná opatření a podle mého názoru je dobré se na ně spolehnout v prvé řadě a sledovat, zda se osvědčí. Můžeme třeba k odstavce 12 předložit pozměňovací návrh. Já myslím, že zde je důležité si opravdu počkat, promyslet, co je důležité. Na to jsme už upozorňovali eh, předtím. Máme-li něco právně upravovat, musíme to zvládnout dobře a kvalitně. Jinak se těším na práci se spravodajkou i se stínovými zpravodaji. Děkuji. Antoneskoga. Antoneskoga je tady není. De, deta. Děkuji, paní předsedkyně. Já opět vítám tuto zprávu. Katrin toho má dnes odpoledne hodně. Celkově je to dobré stanovisko. Já k tomu předložím několik pozměňovacích návrhů. Jednak práva duševního vlastnictví, to je víc než jenom půjčování autorskoprávních děl. Jsou to patenty a další. Na, navíc v odstavci 3 uvádíte, že problém vymáhání práv duševního vlastnictví je zde komplikovaný a já bych na to chtěla ještě poukázat. Vymáhání na digitálním jednotném trhu je naprosto zásadní. Já si myslím, že valná většina porušení práv duševního vlastnictví bude probíhat online. A zřejmě tomu tak je už v současnosti. Třetí věc, nebezpečné produkty. Musíme činit víc v tomto smyslu, abychom odstranili z trhu ty nebezpečné padělané výrobky. Já už jsem na to upozorňovala ne, nedávno. Musíme se snažit o to, aby nebezpečné výrobky se dostaly do eh, těch systémů varování jednotného trhu. Potom k těm chargeback. Zde vás podporuji. Je nutné zajistit, aby pokud si eh, nevědomky koupíte něco padělaného prostřednictvím kreditní karty, aby uh, vám byla částka přepsána zpátky na účet ve chvíli, kdy je to zjištěno. Takže tam musí fungovat systém prověrek. Pak eh, k vymáhání já vítám celní kontroly, ale musí být zacílené. Musí umožňovat dostatečnou pružnost, jelikož ti pachatelé se přeměstňují z jednoho místa na druhé, z jedné oblasti do druhé. Já děkuji mnohokrát Katrin za předložení zprávy. Za GUE pan Maštálka chybí Julia za zelené, prosím. Děkuji ještě jednou. Děkuji zpravodajce. My tomu máme také spíše doplnění než změny a ráda bych do, navrhla několik věcí. Je dobré, že se zde orientujeme na komerční rozsah porušení. To už říkal kolega z EKR, opravdu na tohle se musíme soustředit, na případy porušení v komerčním rozsahu. Potřebujeme také, aby ta opatření byla dobře načasována. K tomu bych ještě řekla, že OHEM je dobrým zdrojem pro schromažďování důkazů, které potřebujeme, abychom vypracovali opravdu dobře zacílená opatření. A OHEM by měl vytvářet spolehlivé, dobré, solidní informace a to by mělo být součástí akčního plánu, jelikož pokud jde o práva duševního vlastnictví, tak často se setkáváme s problémem, že na trhu chybí informace a je velmi těžké pořídit nezávislé studie a OHEM v tomhle může sehrát podle mého zásadní roli. Ta zpráva stručně pojednává o expertní skupině členských států na téma vymáhání těchto práv. Komise už se k tomu vyjadřovala, já bych jenom ráda poukázala na to, že byla ústní otázka od eh, výboru Libe. Dostali jsme trošku protimluvné informace, je, jestliže se jedná o to, jestli může Evropský parlament eh, někoho vyslat. Z právního hlediska si myslím, že by bylo možné do této pracovní eh, expertní skupiny někoho vyslat za Evropský parlament, bylo by dobré, kdyby se to vysvětlili. My se domníváme, že to lze. Pak si myslím, že v tom stanovisku by bylo dobré ještě více poukázat na otázku transparentnosti protože důležitým prvkem je transparentnost. Ono je tě, totiž důležité, aby se všichni měli možnost seznámit s informacemi typu, komu patří které právo duševního vlastnictví, kdo je majitelem. A to myslím, že dobře navazuje i na to, co říkala paní Kalas v souvislosti s předchozí zprávou na téma spotřebitelského chování. Potřebujeme jednoduchý způsob, jak se těmto informacím dostat. V poslední debatě zaznělo několik otázek na téma, proč vymáhání není ve zprávě ke směrnici Infosec. Odpověď je jednoduchá, je to proto, že vymáhání tam nepatří do směrnice Infosec. Máme zde vynikající příležitost, máme zde totiž dvě zprávy na najednou. Jedna je věcná, autorskoprávní úpravě, výjimkám, eh, promlčení a jednotlivým, jednotlivým typům práv. Na to se soustředí Infosok a potom máme zprávu, která se zabývá vymáháním a ta by se měla zabývat zkrátka a dobře jenom vymáhání. My se budeme věnovat pozměňovacím návrhům, ale k tématu věcně autorskoprávní úprava. Pamatujte na to, to je velmi důležité pro další debatu a jak už říkal kolega za ALDE, eh, kolegyně za ALDE, eh, práva duševního vlastnictví, to je mnohem širší záběr než jenom autorské právo. A já bych ještě ráda provedla jednu změnu, nebo navrhla jednu změnu a to je analyticky oddělit Eh, ochranu eh, zdraví a bezpečnost práce a nebezpečné produkty. Podle mého je důležité, aby vlastníci práv věděli, že na jedné straně je vymáhání práv duševního vlastnictví a na druhé straně, že jsou otázky týkající se ochrany spotřebitele z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti. Takže navrhuji, aby odstavec 4 byl rozdělen na pod odstavce, což by vyřešilo celý problém velmi snadno. Krom toho se těším na spolupráci s kolegy. Doufám, že najdeme společnou řeč. Pokud jde o pozměňovací návrhy, myslím si, že řada našich úvah se ubírá stejným směrem. Sabine. Sabine. Ganz kurze Možná jenom ještě jednu stručnou poznámku, když už se tu mluvilo o výboru Kult. Já jsem asi teď jediná, kdo je zároveň ve výboru Kult. Ono eh, nejde ani o ty eh, zásadní otázky autorského práva, duševního vlastnictví, jak jsme o tom mluvili v minulosti a nejde o, ty, o, o ten desetibodový katalog eh, návrhů předložený ze strany SAD. Samozřejmě ono, on to je úkol výboru Kult, aby se zabýval autorským právem a duševním vlastnictvím. Konec konců eh, svým způsobem i průmyslové produkty jsou naším kulturním dědictvím, takže výbor Kult eh, se snaží eh, řešit tu otázku směrnice Infosok a akční plán o kterém, jsme, o kterém jsme hovořili. My se skutečně zaměřujeme na ten kulturní aspekt celé této věci a já doufám, že když si to přečtete ještě jednou, tak se to ukáže jako jasné. Any other speakers? Další vystoupení, Vršinie. Velmi stručně. Nebudu se vracet ke stanovisku. Poděkuji Katrin zareaguji na OHMI. Jsme dva členy IMKA v OHMI, Pascal Duron a já. A pokud komise to bude považovat za užitečné, tak vás můžeme kdykoliv informovat o AHMI. Děkuji. Někdo další? Takže nám to zpravodajka zhrne. Chce komise něco říci? Děkuji kromě poděkování za eh, velmi pozitivní výměnu názoru. Jenom odpověď pro paní Redu, vysvětlení, pokud je o expertní skupinu. Pokud vím, a nejsem si vědom, zda parlament to již obdržel, můj komisář píše parlamentu, aby vyjasnil situaci a tak, jak tomu já rozumím, parlament by byl vítán, aby měl zástupce, kteří by byli v expertní skupině, a je to pravda pro všechny členské státy, existuje tedy meziinstitucionální dohoda a komisař to písemně objasňuje ve svém dopise. Děkuji. na to bych chtěla navázat. Sekretariat našeho výboru se podílí na řadě expertních skupin, když jsme gestorským výborem. A takže bych tady navrhla, že ti z vás, kteří jste členy v jury, to zmínili při jednání výboru jury. Děkuji mnohokrát. Catherine. Děkuji, děkuji mnohokrát za tyto komentáře. Měli jsme málo času na tuto zprávu, ale existuje konsenzus, je to důležité téma a opět jsem byla velmi omezena ve svém stanovisku počtem slov, takže některé návrhy jsou skutečně vítané a těším se na spolupráci s vámi je to tak důležité pro hospodářství a je to také tak důležité pro to, abychom zajistili, a Dan o tom mluvil, o bodu 12, to je dobrovolné opatření, které komise navrhuje. A 12, teď jsem si poznal, předkládáme pouze návrhy, pokud dobrovolná opatření nefungují. Je to toto dobrovolná opatření a vlastně výměna osvědčených postupů v členských státech a některé členské státy evidentně jsou velmi efektivní a některé nikoli, takže sdílení toho, co se daří, co funguje, je důležité. A já navštívím OHIM příští týden a budu vás informovat. A paní předsedkyně, možná by delegace měla navštívit OHIM v určité fázi, pokud toto bude mít náš výbor eh, zájem, a já vám dám zprávu, až se o tamtud vrátím. Děkuji. Chci na to navázat. Je skutečně na čase, abychom měli mimo naše jednání, abychom měli tedy kontakty. A můžeme na to použít třeba otevřené schůze koordinátorů nebo něco podobného. Takže Katrin, chci poděkovat za všechny tři zprávy a jenom stručná poznámka o rozdílu mezi vymáháním práva a právem. My jsme hodně hovořili o lepší regulaci. A lepší regulace spočívá v tom také, že bude vymahatelná takže vymáháním se budeme zabývat později, ale klíčem je skutečně, abychom eh, věnovali pozornost tomu, zda cokoliv je zde schváleno, eh, může být eh, vymáháno a také vyvolá důvěru. Děkuji vám mnohokrát. To je konec našeho jednání. Termín pro pozměňovací návrhy je opět zítra Děkuji vám za vaši práci. Koordinátoři začnou v 17.00, ale to je uzavřené jednání. Děkuji vám. A ještě řeknu jednu věc. To budeme projednávat také na koordinátorech. Je velmi matoucí, pokud um, asistenti sedí na místech poslanců. A není to nic proti asistentům, dělají skvělou práci, velmi na vás spoleháme ale pokud jste s pravodajem, tak je užitečné, aby, aby váš asistent byl přítomen, ale prosím vás, neusazujte se na místech poslanců. A bez eh, jakéhokoliv projevu nevole vůči asistentům. Děkuji vám mnohokrát.